Fiona Hall. Týká se to eh, vzdělávání a vytváření aktivního občanství. Obdržela tato eh, petice většinu poslanců parlamentu a podle článku 123 jednacího řádu bude předána adresátům a zveřejněna v zápise z tohoto jednání. Jména podepsaných budou také uvedena v našem zápise a k tomu má slovo nyní pan Kačmárek. Pane Pane předsedo, vážení zhromáždění, jménem um, iniciátoru uh, této, toto písemného prohlášení bych eh, rád předem poděkoval za podporu. je to důležitá záležitost. Děkuji všem i organizacím, kteří se této iniciativy ujali. Děkuji vám. Děkuji, pan písemné prohlášení 001 z roku eh, 2012 hergestellten Speiseeises. Týká se to zavedení Evropského dne eh, pro domácí